Eh, vítám mezi námi představitele Rady a Evropské komise a eh, za chvíli jim udělím hlas. Nyní máme na programu společnou debatu na téma mechanismu posíleného řízení hospodářství. Eh, začneme prohlášením Rady a komise, výsledky summitu Rady z května a výsledky ECOFINu. Dále zde máme ústní interpelace na radu a komise, jaká je politický, jaký je politický význam strategie 2020 v situaci současné finanční a hospodářské krize a další interpelace vliv hospodářské krize a finanční krize na strategii Evropské eh, strategie 2020 a další interpelace na radu a komisi jaká je role strategie 2020 eh, v Evropské unii v kontextu současné finanční a hospodářské krize. E, jako první głos zabierze v imieniu Rady. Jako první jménem Rady promluví pan minister a sekre, státní sekretář eh, Diego López Garrigo. Děkuji, pane předsedo. Všichni vědí, že nyní prožíváme výjimečnou dobu velkých finančních turbulencí. Před několika měsíci jsme to skonstatovali, že to je tak a že